A máme tu další položku na pořadu jednání a to je zpráva Ildy Figueredo a týká se to eh, práce, organizace práce, umluvy o Mezinárodní organizace práce v odvětví rybolu. A nejprve dávám slovo paní Figueredo, paní zpravodajce. Dobrý den, Děkuji, paní předsedkyně pane komisaři, vážení kolegové. V tomto eh, návrhu chceme schválit eh, rozhodnutí rady, doporučení rady, které se týká úmluvy 188 MOP o práci v oblasti rybolovu. Tady se stanovují minimální mezinárodní pravidla, eh, která je třeba respektovat, aby zde byla rovnoměrná pravidla na světové úrovni a Eh, aby se také vlastně napravil ten nedostatek v ratifikaci, pokud je o práci na moři. Eh, tato úmluva byla schválena na konferenci Mezinárodní organizace práce v roce 2007 a stanovuje minim, ta minimální pravidla pro práci na moři, pracovní podmínky a podmínky, životní podmínky pro rybáře. Dotýká se velice důležitých otázek, jako je bezpečnost při práci, počet pracovníků, eh, počet lidí v týmu, eh, v, tedy v té posádce, nabírání nebo nábor eh, rybářů, sociální zabezpečení a podobně. Pracovníci v této oblasti už dlouho čekají na tuto úmluvu. Tato úmluva tedy reguluje podmínky v oblasti rybolovu a je velice tím přínosem v této oblasti. 30 milionů pracovníků na celosvětové úrovni je tím zainteresováno. Tripartita začala pracovat na vypracování takových mezinárodních norem, které by byly aktualizovány a kompletní také pro oblast rybolovu a tím eh, byla naplněna snaha poskytnout rybářům náležitou ochranu na mezinárodní úrovni vzhledem k zvláštnímu charakteru tohoto sektoru, vzhledem k pracovním i životním podmínkám, které jsou v oblasti rybolovu velice specifické. Je proto zapotřebí zvláštní ochrany a je to také oblast, ve které dochází k mnohým smrtelným pracovním úrazům. Právě vzhledem k nedostatečné ochraně a k velmi těžkým podmínkám. Tato úmluva se odvolává i na předchozí úmluvy, například úmluva o minimálním věku rybářů, úmluva o pracovních smlouvách eh, rybářů a také o podmínkách ubytování na palubě rybářských plavidel. Tato umluva je opravdu velmi potřebná e, poté, co e, bylo schváleno v roce 2006 konsolidovaný soubor opatření pro práci na moři. A nyní Můžeme říci, že jsme vyvinuli veškeré úsilí pro to, aby členské státy mohly konečně a velmi rychle ratifikovat tuto úmluvu, pokud možno do konce roku 2012. Totiž úmluva stoupí v platnost, jakmile bude ratifikována deseti eh, ze 180 zemí. Z toho ovšem osm musí být pobřežních států. Důležité je také říci, že tato ustanovení by měla opravdu rychle začít platit. A chtěla bych poděkovat všem, kdo přispěli ke konkretizaci této zprávy eh, včetně eh, zpravodaje pro stanovisko z výboru rybolovu. Děkuji také všem vládám i národním parlamentům, které jistě přispějí k tomu, a došlo by došlo k co nejrychlejší ratifikaci. Děkuji a nyní dávám slovo komisaři Špidlovi. pane předsedající paní poslankyně páni poslanci rybolov je již ze své podstaty nejvíce z globalizovaných procesních aktivit a čelí globalizaci v její plné síle. odhaduje se že v tomto odvětví je zaměstnáno kolem thirty milionů pracovníků. a tito lidé jsou kromě vlivu globalizace vystaveni též značnému strádání a nebezpečí ze srovnání počtu smrtelných úrazů v průmyslu rybolov s mírou smrtelných úrazů při práci obecně podle statistik mezinárodní organizace práce vyplývá že rybolov je jednou z nejrizikovějších profesí na světě. všechny evropské instituce podporují všeobecně uznávaný program pro slušnou práci komise svůj závazek nedávno upevnila obnovenou sociální agendou a zprávou která navazovala na sdělení o slušné práci z roku. two thousand and six důležitou součástí přístupu komise je podpora mezinárodních pracovních norem. všeobecné zlepšení bezpečnostních podmínek lékařské péče a právní ochrany v odvětví rybolovu a přiblížení míry sociální ochrany míře kterou využívají ostatní pracovníci lze dosáhnout pouze pokud bude o stanovení minimálních norem usilováno na celosvětové úrovni. členské státy evropské unie jakožto členové mezinárodní organizace práce tak v rámci svých možností a za podpory komise přispěly k vytvoření aktualizované a ucelené úmluvy kterou se stanoví takové mezinárodní minimální normy doplněné mechanismy k zajištění souladu a donucovacími mechanismy jako jsou inspekce v zahraničních přístavech podléhající určitým podmínkám. společně s doporučením jež není právně závazné byla úmluva přijata nejvyšším orgánem mezinárodní organizace práce v červnu two thousand and seven úmluva one hundred and eighty eight reviduje několik starších norem mezinárodní organizace práce týkajících se rybářů a její vstup v platnost může vytvořit pro všechny rovné a lepší podmínky. úmluva reguluje otázky jako jsou minimální věk lékařské prohlídky umístění posádky doba odpočinku pracovní smlouvy repatriace nábor a umístění pracovníků platby ubytování a strava lékařská péče a sociální zabezpečení. části nové úmluvy souvisejí s koordinací sociálního zabezpečení což je oblast spadající do výlučné pravomoci společenství. rada proto musí členským státům ratifikaci těchto částí povolit. Oblasti cílené kompetence se týká rovněž oblasti sdílené kompetence se týká rovněž několik dalších témat. vzhledem k tomu že nová norma mezinárodní organizace práce musí nabýt účinku co nejdříve navrhuje komise aby byla do úmluvy začleněna výzva členským státům aby usilovaly o co nejrychlejší uložení svých ratifikačních listin pokud možno nejdéle do. twenty one prosince. two thousand and twelve tuto výzvu podpoří přezkum ratifikační situace provedený radou do ledna. two thousand and twelve děkuji vám. děkuji pane a nyní budou hovořit mluvčí jednotlivých skupin. Nejdříve pan Brageto jménem EPP, tři minuty. Grazie, caro presidente, cari colleghi, signor commissario. Děkuji. Děkuji. Jak víme, jak zaznělo dnes večer, tak sektor rybolovu je ILO ILO považován za jedno z nejnebezpečnějších pracovních prostředí, pokud jde o nehody, ke kterým dochází každý rok. Je to eh, odvětví, které vyžaduje regulaci a mezinárodní normy a standardy, které zajistí dostatečnou ochranu pro rybáře, kteří eh, pracují všude po světě, kteří často musí čelit i vykořišťování. Proto je tento text velice důležitý, má zajistit rovnocené pracovní podmínky, eh, má také podporovat podmínky důstojné práce, bezpečnosti na pracovišti, odpovídající období odpočinku, různé eh, bez, ohledy při um, skládání těch týmů a samozřejmě je otázka odměňování. A i když jsme teď debatu teprve zahájili, tak myslím si, že existuje velká schoda, eh, pokud je o význam tohoto textu. Je velice důležité, aby došlo k rychlé ratifikaci, aby co nejrychleji vstoupila platnost. Za socialisty pan De Rosso. Děkuji paní předsedkyně. Já s radostí dnes pohovořím o této věci. Myslím si, že práce rybáře nebo rybářky, pokud nějaké jsou, je eh, jedna z nejnebezpečnějších vůbec prací na světě. A já se domnívám, že rozhodně, když dojde třeba tomu, že se loď ztratí na moři, podobně eh, do, celá řada rybářů eh, může být zraněna. A eh, mým úkolem v Irsku bylo hledat způsob, jak by mohla být splněna základní práva těch lidí, kteří se nacházejí na rybářských lodích, protože je to, je tu otázka toho, jestli člověk má jaksi pracovní smlouvu nebo jenom dělá práci na smlouvu. To je velký rozdíl, jestli platí za, jestli vlastně jenom se podílí na, mají nějaký podíl na tom úlovku, ale nejsou bráni jako skuteční zaměstnanci, za které jsou placeny sociální a zdravotní a jiné příspěvky a pojištění tyto záležitosti jsou velice komplexní. A ve své roli ministra jsme, jsem usiloval, jsem našel vlastně určitý, určitou část evropské legislativy, která ten problém vyřešila, ale pak to bylo spochybněno, protože to údajně přesně se nevztahovalo na ten problém, který jsme měli. Takže otázka minimálních norem, které budou plošně uplatňovány globálně, tak to se týká i poskytování jídla, zabezpečení ubytování a zajištění minimálních odměn. To všechno by mělo platit pro zaměstnance. A tyto povinnosti musí dodržovat i e, ty operátoři a majitelé lodí. Je klíčové, aby toto byly globální minimální standardy, protože zatím tendence byla taková, že vlastně všichni se snažili, že se ty normy a stále, stále se vlastně situace spíš zhoršovala a já tudíž žádám a vyzývám k tomu, aby došlo k implementaci co nejdřív 2012, je dost pozdě, měli bychom to co nejvíce zkrátit. Děkuji. Děkuji a nyní za Indem paní Sino dvě minuty. Je opravdu stěžejní, aby rybáři měli rozumné a bezpečné podmínky u tak rizikového zaměstnání, jako je rybolov, aby měli důstojnou práci, která umožní rybářům a jejich rodinám důstojný život. A je také důležité, aby v rybářství existovalo jakožto pevný základ celých eh, společenství žijících v pobřežních oblastech, jinak je pro ně, pro ně těžké najít si obživu. A otázka je, jestli ratifikace umluvy 188 Mezinárodní organizace práce ILO a tím pádem i rozšíření regulace na ty, kdo pracují v tomto sektoru, bude ve skutečnosti výhoda nebo překážka, jestli to skutečně navodí rovné podmínky, které potřebuje naše odvětví k tomu, aby přežilo. Slyšela jsem o japonských e, operátorech, e, rybářích, kteří vlastně loví ve svých e, vodách i vedlejších vodách a výsledek tam nebyl příliš dobrý v tom smyslu, že, ale vím určitě, že eh, třeba eh, třeba tresky neprospívají Afričanům, i když se prodávají, eh, i když jsou v jejich vodách a prodávají se jinde. V Irsku rybáři, kteří nemají práci, nemají vůbec sociální zabezpečení a to vede k velkému utrpení. Takže jestliže ratifikace povede k Um, ke lepšímu sociálnímu zabezpečení a, soci, a mm, zdravotní péči, tak to uvítám. A vítám jeho, eh, její ratifikaci. Jestli to podpoří rybolov jakožto životaschopný průmysl, zejména pro malé operátory a rodinné, ro, rodinami vlastněné lodi, tak je to také dobré. Protože eh, na mnoha místech nejsou vyčerpávány jenom ryby, ale jsou také vykořišťováni lidé. Doufám, že to pomůže. A nyní eh, za nepřidružené pan Martinez. Pane komisaři, trvale udržitelný rozvoj rybolovu samozřejmě znamená eh, kontrolovat výlovky, úlovky, ale samozřejmě je třeba brát v úvahu také rybáře. A tady se shodneme eh, zejména rybolov na širokém moři. To je asi nejtěžší eh, řemeslo na světě když se uvědomíme například, jak třeba Islandiané v 19. století vyráželi na moře na velmi dlouhé období a co to všechno znamenalo. Rybolov, to je opravdu eh, jasný důkaz eh, globalizace v této oblasti, protože ani ryby neznají hranice, ani tato profese nezná hranice, proto i normy zde musí být mezinárodní. Jde o mezinárodní stanovení eh, norem a tady samozřejmě je zcela na místě úloha Mezinárodní organizace práce a připomenutí také prvních úmluv, které se týkají kontroly práce, minimálního věku, lékařských prohlídek a ubytování. Dnešní umluva 188 doplňuje, reviduje všechna ta předchozí doporučení a samozřejmě žádoucí je, aby to bylo ratifikováno co nejdříve do roku 2012. Je to velmi krásný příklad společného postupu, kdy se společně snažíme ehm, ehm, působit v oblasti toho našeho světového bohatství, kterým jsou eh, ryby, a to v rámci eh, hospodářské soutěže na mezinárodním eh, úrovni. Vidíme, že tady jsou skutečně různá zneužívání situace, včetně pracovních podmínek, které se blíží otroctví a tady je velice důležité připomenout. Pracovní dobu, bezpečnost, podmínky eh, práce, platy, lékařské prohlídky, pracovní smlouvy, sociální zabezpečení, toto všechno, eh, které eh, tady ukazuje minimální standardy pro právní status rybářů z hlediska tohoto globalizovaného soupeření mezi subjekty. A já věřím, že pro rybáře na celém světě je to obrovský pokrok. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám a nyní jednotliví řečníci, paní pana Jatopoulos, tři minuty. E, paní předsedkyně, e, já se domnívám, že e, ratifikace má skutečně obrovský význam, protože díky podpoře Evropského parlamentu a díky tomuto usnesení, které jistě všichni zítra eh, podpoříme. Eh, snažíme se mm, prosazovat agendu eh, důstojné práce. To jsme vždy podporovali a tato umluva 188 je vlastně částí této agendy právě v oblasti rybolovu. Tato část zatím nebyla ještě pokryta eh, jednotným přístupem eh, k pracovním podmínkám. Je skutečně nesmírně důležité, aby v tomto sektoru byly minimální normy na mezinárodní úrovni. Evropská unie a všechny členské státy jistě toto budou ratifikovat do roku 2012, tak jak to bylo stanoveno. Některé členské státy již ratifikovaly tuto umluvu, nebo jistou část této umluvy již ratifikovaly. Takže e, zde, myslím, můžeme být velice hrdi na to, zvláště pokud žijeme někde v pobřežní oblasti, že i naši rybáři budou spadat do působnosti této umluvy. Samozřejmě v těch třetích státech ta situace vypadá trochu jinak ale e, tato umluva může přinést i těmto částem světa určitou podporu. Evropská, e, Evropský parlament se vyjádřil také ve prospěch podpory žen, které pracují e, v rybářském odvětví. A tady je velice důležité vyjádřit podporu ženám, které pracují přímo nebo nepřímo v rybářském odvětví neboť ženy z těchto pobřežních oblastí eh, většinou jsou eh, chudší, mají mnohem horší eh, podmínky a jistě by se nacházely ještě v horších podmínkách, kdyby tady tyto zákonné předpisy neexistovaly. Myslím, že všichni se musíme zasadit ve prospěch kultury v těchto pobřežních oblastech Jedná se o kulturu, která obsahuje evropské prvky, která souvisí s Evropou a toto musíme zdůraznit a podporovat jak na severu, tak na jihu. Každá pobřežní oblast má svoji vlastní identitu, která by se měla chránit. A to je kompromis, na kterém se můžeme sjednotit. Tento kompromis by měl být ratifikován členskými státy. Cílem je, aby všechny jednotlivé případy byly pokryty těmito normami. Musíme také zajistit školení a vzdělávání těchto pracovníků. I to musíme zohlednit v našich snahách. Děkuji. Děkuji a nyní máme catch the eye. Máme tady žádost o paní Rojtové. pane komisaři podobně jako moji kolegové pokládám za nutné přijmout takové standardy které zajistí důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance i v odvětví rybolovu. není možné aby evropská unie v jednadvacátém století v jakémkoliv odvětví umožnila pracovní podmínky blížící se otrocké práci oceňuji že navrhované změny byly přijaty v tripartitním formátu kdy vlády zaměstnavatelé i zaměstnanci připravili komplexní mezinárodní pracovní normu která bere v potaz specifickou povahu tohoto odvětví. je pozitivní že nová úprava stanovuje minimální věk lékařské prohlídky dobu odpočinku a sociální zabezpečení a že se týká také ubytovacích prostorů stravování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všechny tyto prvky bezpochyby povedou k důstojným pracovním podmínkám pro rybáře a sníží úrazy a úmrtí. i když zastupuji zemi která nemá moře vítám tuto normu a jsem solidární s rybáři a přeji jim eh, co nejdřívější ratifikaci této smlouvy nejen proto že mám ráda ryby. Děkuji. A nyní eh, pan Kasaka. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, rovněž se chtěl připojit a chtěl bych uvítat, vřele uvítat tuto iniciativu. Chci od, také vyzvat všechny členské státy, aby urychleně ratifikovali úmluvu 188, protože ten trh, který je zatím naprosto neregulovaný a řekl bych přímo divoký, má negativní dopady na udržitelnost eh, jak ryb, eh, stavu ryb, tak i rybářů a jejich životů. Přitom rybáři by musí být nedílnou součástí, přímo bych řekl srdcem či jádrem rybolovné politiky. Takže to je má výzva. Nezůstaňme jen u ratifikace této úmluvy, ale postupujme dál a učiňme z ochrany rybářů jádro této politiky. Děkuji a nyní vracíme slovo panu komisaři, pokud chcete zareagovat. Vážená paní předsedající, vážené dámy poslanci, vážení páni poslanci dovolte mi abych eh, s radostí zaznamenal eh, argumenty které padly v diskusi protože z nejrůznějších hledisek eh, zdůraznily význam konvence kterou projednáváme stejně tak z nejrůznějších hledisek a s velmi hlubokými argumenty zdůraznily význam pro každodenní život rybářů což je jak jsem zmínil ve svém úvodním slovu přibližně thirty milionů lidí. dámy a pánové myslím si že formální proces eh, tohoto návrhu je jasný a myslím že naše následující politické úsilí se musí zaměřit na co nejrychlejší ratifikaci protože termín který je stanoven v návrhu komise je nejzazší termín a každé jeho zkrácení po mém soudu by bylo dobré ještě jednou mi tedy dovolte abych poděkoval paní zpravodajce ildě figueiredové za práci kterou odvedla a poděkoval všem poslancům za podporu kterou projevili tomuto návrhu. děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní paní Figueredo, jakožto paní zpravodajka, nakonec tady máte slovo vy. E a poděkovat panu komisaři a všem kolegům, kteří podpořili moje návrhy, tedy ratifikaci této umluvy. Určitě to bude zítra přijato parlamentem a přispěje to eh, k tomu, aby tato umluva 188 a její doporučení bylo rychle ratifikováno členskými státy. Dalším cílem je, aby tato úmluva e, vstoupila v platnost pokud možno ještě před rokem 2012. Proto bych chtěla požádat všechny členské státy, aby přistoupily k ratifikaci. Bude to významný příspěvek k zavedení minimálních mezinárodních norem, které zvýší bezpečnost a sociální ochranu a sníží počet smrtelných e, nehod e, je to velmi strategický sektor a proto eh, takto vzdáme hold také eh, důstojné práci těchto rybářů. Děkuji a tím je rozprava uzavřena. Hlasování proběhne zítra. A další zasedání je zítra 14. ledna 2009 od 9 hodin až do 1 hodiny, pak od 3 až do 8 a pak od 9 až do půlnoci. Pořád jednání je publikován a máme ho jak na papíře, tak i na internetu. Tím je zasedání uzavřeno. Děkuji.